<clears throat> Vážení kolegové, dámy a pánové, budeme začínat. Prosím vás, abyste se usadili, abyste zaujali svá místa. Thank you. Uh, První bod na programu je přijetí pořadu jednání. Máte k tomu nějaké připomínky? Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, mohu, tak mi dovolte říci, že po konzultaci se sekretariátem bychom chtěli se ještě zabývat dalším tématem. Máme tady návrh znění dohody k zítřejší rozpravě a domnívám se, že tento bod by měl být přesunut na zítřek, protože tam budou přítomni i představitelé příslušných států. To znamená, na zítřek by to bylo do bylo doplnění k prozatímnímu partnerství s východní a jižní Afrikou. Nevidím žádné námitky proti doplnění tohoto bodu na pořad jednání na zítřek. Dobře, takže to je přijato s tím, že se tento bod bude projednávat zítra. A Pan Gaspary upozorňoval, že zde budou šarže dafé za čtyři země z tohoto regionu. Budou přítomně na zasedání výboru zítra. Bod číslo 2. Zápis. Z 3. září který se bude považovat za schválený, pokud se neobjeví do skončení této schůze připomínky. E, toto jednání bude vysíláno, to je v rámci sdělení předsedy. E, samozřejmě to se netýká e, části koordinátorů, která bude v režimu in camera. Seznamy jsou k dispozici a Eh, termín pro pozměňovací návrhy k dohodám s Kolumbií a Peru. My jsme se dohodli na stanovení eh, lhůty jako je Marie Devites, jenom pro předpomenutí. To znamená, že toto musíme zvládnout ještě eh, dnes, protože hlasovat se bude 6. listopadu, to znamená, že do 15. října bychom měli obdržet návrhy pozměňovacích návrhů. Do tohoto data do poledne bychom měli obdržet pozměňovací návrhy. Partnerská smlouva o spolupráci s Irákem. Me, pan Menendez z SAD byl zpravodajem k tomuto materiálu a za SAD je to Maria Vadíra. Bylo rozhodnuto, že se přijme tento text, který zpracovali její předchůdce, nicméně krom, vzhledem k tomu eh, prodlení od zahájení celého postupu a vzhledem k změnám ve složení výboru je zde nový, nová lhůta, což myslím, že je na místě. A je to pátek 12 října v poledne a hlasovat se bude na listopadovém zasedání, konkrétně 6. listopadu. A poslední sdělení předsedy je dobrá zpráva. Došlo k posile sekretariátu eh, výboru ENTA Remi Rio, který sedí po mém pravém boku, je vítán. Náš výbor je velmi zaneprázdněný, to znamená, že tuto posilu vítáme. Bod číslo 5. Omlouvám se, bod číslo 4. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. Pokud jde mikrofinanční pomoc, Mezinárodního měnového fondu. Trojstranná jednání probíhala 19. září a já poprosím kolegu, aby vás informoval stručně k tomuto trojstrannému zasedání, které proběhlo. Děkuji, pane předsedo. Ano, bylo to velmi plodné jednání, podařilo se nám dosáhnout docela dobrého pokroku v, hned v několika oblastech a co se týče několika textů a návrhů nařízení. Komise přislíbila, že dostaneme návrhy kompromisních textů k několika důležitým tématům. Podařilo se nám dosáhnout tedy pokroku u několika věcí, u jiných naopak ještě čekáme na další činnosti u prováděcích aktů a delegovaných aktů. Doufáme, že na dalším zasedání tohoto trojstraného zasedání se podaří dořešit ještě ta témata, která v tuto chvíli dořešena nebyla. Doufám, že se podaří obecně dosáhnout významného pokroku. Děkuji. K nařízení k těm dvěma státům Jižní Ameriky, Kolumbie a Peru. probíhala trojstraná jednání, která se týkala tohoto nařízení o, o pojistných opatřeních. Já jsem nemohla předsedat tomuto zasedání, takže poprosím zpravodaje, aby nám stručně představili, k čemu se dospělo. Nebylo dosaženo dohody, to znamená, co, co jste dohodli. Pan Bent Lange. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je pravda, pane předsedo. V pondělí večer, drazí kolegové, proběhl závěrečný trialog a mohu vám říci, že my jakožto delegace parlamentu pokud je o celou řadu bodů, o kterých jsme rozhodli na základě většiny výrazné většiny hlasů, tak to se nám podařilo prosadit. Bylo to tedy dosti úspěšné. Možná jsme byli úspěšnější, než si přála dokonce komise či rada, zejména pokud jde o rozvihnutí sociálních norem, environmentálních norem a konkrétní situace ve Střední Americe, Kolumbii a Peru. A také pokud jde o průběžný monitoring v těchto oblastech. Šlo nám o přiměřené řešení e, problému u banánů. Šlo nám o zaručení transparentních postupů, tak aby e, případné překážky a také dumping e, na trhu, aby do budoucna se jim zabránilo. Myslím si, že to, co se podařilo vyjednat parlamentní delegace, bylo vynikající. Byl tady pouze jeden malý problém, jak jste zmínil, pane předsedo. Jednali jsme, pak jsme byli všichni spokojeni a poté eh, eh, tedy komise to má všechno sepsat a dá tomu eh, textovou podobu. A u toho textu byly problémy, a to dosti značné, kde parlament naprosto nesouhlasí s tím, eh, co bylo dohodnuto. Prostě ten text neodpovídá tomu, jaký byl výsledek jednání. Takže toto budeme muset řešit eh, velmi rychle s komisí a s radou, tak abychom mohli vložit důvěru v takový text, který bude skutečně odrážet výsledek jednání v pondělí večer. Takže až na tuto výhradu můžeme s tou dohodou souhlasit. Eh, pane Lechfriede, máte k tomu ještě něco? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mohu jen souhlasit s tím, co řekl pan Lange. Situace eh, u Střední Ameriky je trochu složitější, pokud je o časový harmonogram, než u Kolumbie a Peru. Takže jsme rozhodli, máme stejné problémy jako u Kolumbie a Peru, jsou tam tedy dva hlavní problémy, kde chceme už toho textace nejenom v odůvodnění, ale také v samotném, eh, v samotném hlavním znění. Týká se to jednak monitoringu a jednak eh, přístupu u banánů a ochranných opatření. A pak tam jsou ještě drobnější, drobnější problémy, které nyní nebudu zmiňovat. A my jsme navrhli Již jsme informovali komisi a radu o tom, eh, co jsme se domnívali, že byl kompromis zešlý z jednání. A vím, že jedna eh, Máme představu, jak by poslal jedna instituce, u druhé nevíme, ale eh, bylo tam tedy Eh, určité takové to nerozumění, ale zítra budeme hlasovat alespoň indikativně eh, k tomu textu, který, k tomu textu našemu, který se domníváme, že odráží výsledek jednání a samozřejmě požádáme své partnery, aby se přiklonili k našim formulacím. Děkuji. Eh, pane Lechtfriede, máte naprostou pravdu. situace u Střední Ameriky je specifická, protože tam jsme pod tlakem ze strany AFETu, který se rozhodl nezměnit svůj časový rámec. Takže abychom se mohli přidržet svého principiálního stanoviska, že se nebude hlasovat a nevydáme souhlas, aniž by existovala dohoda o ochranných eh, opatřeních, tak to znamená, že musíme hlasovat eh, o textu, ať už jeho status jakýkoliv, tedy jakési předběžné hlasování. je tak, abychom zabránili narušení tohoto velmi důležitého pravidla. A poté tedy AFET bude moci hlasovat po našem hlasování o ochranném opatření, ochranných ustanoveních. třeba hledat řešení tohoto nesouladu mezi parlamentem a e, komisí ohledně toho, co bylo skutečně vyjednáno a měli bychom tedy hlasovat s tím, že ale ve skutečnosti je otevřené, jaký je opravdu, jaký je nakonec tedy obsah toho rozhodnutí. Tak um, nevím, co si o tom myslí ostatní politické skupiny, zda mohou souhlasit s touto interpretací. Žádné námitky? Dobrá. Myslím, že toto je jediná možná cesta, jak k tomu přistoupit. Samozřejmě úplně nejlepší by bylo přesvědčit komisi k rychlé dohodě. Ve věcech, na které máme odlišný pohled, ale pokud by se to ukázalo jako nemožné, pak eh, je zde alternativní řešení. Můžeme hlasovat, aniž bychom předjímali konečnou podobu dohody o obsahové stránce nařízení. S tím, že závěrečné hlasování samozřejmě eh, proběhne v listopadu. Takže zítra, mm, pokud eh, se dnes nedobereme dohody, s komisí, pak zítra proběhne to předběžné hlasování a závěrečné hlasování poté v listopadu. Souhlasíte? Dobrá. Takže bod 5. Ehm, činnost monitorovací skupiny. Začnu s Mercosurem, protože mi kolega řekl, že bude muset odejít, má jiné závazky. Takže, kolego, máte slovo, abyste nás informoval o aktuálním vývoji pokud je o jednání s Mercosurem. Děkuji, pane předsedo. Stručně nejprve, jaký je kontext těchto, těchto jednání. Posledně to bylo odloženo kvůli situaci. kvůli ústavní krizi v Paraguaji. A mezi tím ehm, do toho vstoupila Venezuela, proběhly volby v neděli, což otevírá naprosto novou situaci, nový kontext. Pokud jde o možnosti, příležitosti. Je to obrovský trh, obrovský objem dovozu, a zároveň celá řada politických a technických problémů, které je třeba vyřešit. Se zemí, která se vydává na novou cestu v oblasti mezinárodního obchodu. Je to velmi složité, protože přetrvávající postoj Argentiny, a to ne pouze vůči evropským investorům, ale i, i jiným. Argentina se chová velmi protekcionisticky. V obchodní oblasti podobný vývoj zaznamenáváme v Brazílii, i když samozřejmě to je potenciálně obrovský trh eh, se zdroje a, obrovské, a potenciálně také jsou zde obrovské příležitosti pro naše podniky. Ehm, Koncem října začnou opět jednání, kolem 26. ale patrně eh, atmosféra nebena, nebude nesena pouze převádající radostí. Budou zde určitá omezení, budeme mít v zásadě pět technických skupin, půjde o eh, normy o původu, duševní vlastnictví, veřejné zakázky, cla, Eh, tarifní zvýhodnění v oblasti obchodu a investice. Ale situace tedy není nějak růžová, nicméně znovu obnovujeme, zahajujeme jednání a celá řada technických aspektů, jichž byla dosti dobře nadefinována, i když lecos ještě zbývá doladit, nadefinovat, včetně také politických aspektů, a to je některých naprosto klíčových to skutečně situaci stěžuje, ale alespoň můžeme říci, že ta jednání sama o sobě nejsou zcela zablokována. Takže možná eh, měsíc od toho 22. a 26. si budeme moci vyhodnotit situaci, bude také jasnější, jaká, jaké následné kroky se budou podnikat a budeme mít lepší představu o e, situaci než nyní, kdy pouze vyčkáváme na obnovení jednání. Takže možná tady přestanu a vrátím se k tomu až po těch jednáních. A ty, co jednali z DG Trend, jak je jejich pocit? Musím říct si, že toto hodnocení se vzchází z toho včerejšího jednání na toto téma. A jejich stanovisko je takové, že skutečně některá normativní témata byla projednána, prohloubena u některých otázek, ale u některých základních otázek, mm, pokud jde o normy o původu, tak jsme skutečně velmi daleko skutečné dohody. Samozřejmě u některých zemí, jako je Argentina, se vyskytují politické otázky, protože Brazílie dokonce uvažuje s Evropou o bilaterálních jednáních. Ale Brazílie to určitě neudělá, protože by to spochybnilo celý rámec Mercosuru. A to nejen výsledek jednání, ale samotnou budoucnost Mercosuru. Naše generální ředitelství na Evropské komisi je velmi obezřetné působí ve smyslu co největší opatrnosti. Jednání zdaleka není hotové. A cílem je, aby Evropská unie měla co největší váhu, aby dokázala tyto potíže překonat. Otázka Paraguaje, změny ve Venezuele, změna postoje Argentiny a podobně. Děkuji. Přejdeme k Kanadě. Petr Šťastný, náš stálý zpravodaj proběhlo třetí jednání. A máte slovo, Petře. Dnes dopoledne proběhla výborná diskuse na toto téma, takže můžete informovat výbor o, té, o tom workshopu z dopoledne. Ano, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Děkuji za možnost eh, jednat o, vyjádřit se o těchto jednáních a o pokroku při jednání. Dobrou zprávou tady je, Dobrou zprávou je, že poslední monitorovací skupina pro Kanadu pan Petruccione, hlavní vyjednávač City, pro EU řekl, věřím, že dokončím jednání do konce roku. A kroky, které očekávám nyní od vyjednavačů, v říjnu rozsáhlá jednání pokračující zde v Bruselu a cílem je zúžit eh, rozdíly a umožnit eh, kanadským ministrům a komisaři de Guchtovi doladit do listopadu stávající problémy. Avšak některé otázky přetrvávají a vyžadují další diskuse. Oblasti, jako je zemědělství, pravidla o původu, veřejné zakázky, duševní práva duševního vlastnictví, zeměpisné určení. A nyní vás informovat o oblastech, které pan Čiony na třetím neformálním jednání skupiny pro monitorování INTY nám sdělil, tedy v oblasti zemědělství a přístupu na zemědělský trh. Eh, hlavní obava v oblasti hovězího masa, obilnin a tedy mléčné produkty, vejce a drubež je problém pro Evropskou unii. A pro Kanadu je to tedy přetrvávající problém a je pravděpodobné, že systém kvót bude výsledkem tohoto jednání. Pokud jde o pravidla původu, je to oblast plná výzev, zejména v textilní oblasti a v automobilovém průmyslu. A tady jsou kanadská pravidla volnější, avšak i zde je, jsme velmi blízko k dokončení jednání. Integrovaný řetězec výroby automového průmyslu představuje významnou oblast a dochází zde k překryvu mezi EU a Kanadou. A také to bude tedy tématem nadcházejících jednání mezi EU a USA. Veřejné zakázky, to je jeden z nejprospěšnějších návrhů pro EU. Je tu široká schoda na pravidlech, ale nikoli o rozsahu, i když došlo k pokroku. A jde nad rámec závazku Kanady v naftě v dohodě nafta. Pokud je o železniční dopravu a městskou dopravu v, ve městech, stále existují určitá omezení. Provinční úroveň jednání je předpokladem pro tato jednání. Právo duševního vlastnictví. Máme zde farmaceutické otázky, zejména v oblasti patentů a také zeměpisné určení. A hlasování proti smlouvě akta um- nutí komisi měnit znění, aby to bylo v souladu s odmítnutím dohody akta Evropským parlamentem. Oblasti GI tedy je, jsou rozpory, pokud je o normy, ale dojde k dohodě. A v oblasti služeb a investic převládající zásada pro obě strany je zajistit liberální a otevřený režim a zachovat funkci veřejných úřadů v oblasti finančních služeb tato oblast je také zahrnutá, to je dobře známo. A oblast finančních služeb je chráněnou oblastí kanadské ekonomiky. A jednání v této věci jsou, budou pokračovat na úrovni, kde budoucí liberalizace musí být definována. Oblast investit vyžaduje obrovské množství práce a jednání nadále pokračují. Udržitelný rozvoj. Tato kapitola bude zahrnuta s podporou kanadských provincií. Kanadská, Kanada požaduje finanční sankce v případě porušení pracovně právních ustanovení u vína a destilátů. To je významná otázka pro EU a její vývozce. Konečně, pane předsedo, komise nemůže zahájit ní se Spojenými státy před dopracováním této dohody z důvodu vysokého počtu překrývajících se otázek jednání s Kanadou budou mít dopad na stanovisko EU při jednáních se, se, se Spojenými státy. A je možné obtížné posoudit tyto otázky, než uvidíme globální výsledek těchto jednání. Ale obecně pan Petruccione popsal pokrok při jednání jakožto velmi pozitivní a podle jeho slov tedy věci se začínají eh, dařit paní Silvana Kochmerin uspořádala několik akcí, které byly velmi úspěšné a dnes vám chci tedy zvláště poděkovat, protože i pan profesor to označil jako za velmi přitažlivou akci. Vyvolalo to velkou pozornost a je to pozitivní, protože celý proces je tím transparentnější, získáme více informací a všechny významné subjekty byly zahrnuty, včetně akademického prostředí, soukromý sektor, parlament, komise, všichni byli zde. A opět, my jsme tak často do těchto akcí zapojeni, ale obecně je možno říci, že ta atmosféra byla pozitivní, optimistická. A měl jsem dojem, že je to skutečně pro všechny z nás užitečné a že to bude i užitečné pro završení těchto jednání. Takže snad to bude pokračovat v tomto duchu. A nakonec eh, se budeme těšit z něčeho, co bude prospěšné pro obě strany a pro občany na obou stranách. Děkuji. Ano, děkuji, souhlasím s vámi. Úspěšné akce jako dnešní dopoledne přispívají k zviditelnění našeho výboru a parlamentu. A také to umocňuje naši politickou legitimitu v očích veřejnosti, veřejného mínění. Děkuji, že jste tam byl a děkuji za vaše vystoupení na workshopu. Není pokud o Moldavsko. Ustavující schůzka proběhla nedávno. Pan Winkler je stálým svodem a nyní dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. My jsme měli minulý týden první zasedání monitorovací skupiny DC, FTA, vyjednávání s Republikou Moldavsko. Proběhlo detailní projednání aktuálního stavu vyjednávání v rámci našich eh, jednání a komise nás informovala. Bylo oceněno, jak rychlé tempo jednání probíhá s Republikou Moldavsko. To vyjádřili i zástupci komise, že toto tempo je uspokojivé. Navíc po několika kolech jednání už se podařilo dospět k tomu, že některé kapitoly jsou předběžně uzavřeny a jejich znění je dojednáno. To znamená, to jednání bylo v režimu in camera a to je v tuto chvíli vše, co mohu kolegům na toto téma sdělit. Mám ale ještě další zprávu a to je, že velvyslanec Republiky Moldavsko se dostavil na, druhé ča- na druhou část zasedání a představil stanovisko své vlády a své země k dohodě o volném obchodu a k příslušným jednáním na toto téma. Rovněž také nám odprezentoval vlastní stanovisko k jednotlivým tématům a jednotlivým částem jednání s Republikou Moldavsko. A k dalšímu programu se řeklo, že další schůzka se odhraje v Bruselu na konci listopadu. Monitorovací skupina se sejde, potom opět uprostřed prosince, pokud to bude možné, pokud nikoli, tak se sejdeme na začátku ledna příštího roku. A my jsme žádali zástupce obchodních asociací Republiky Moldavsko, aby se dostavili na naše příští schůzky a doufám, že se podaří jejich účast zajistit. Chceme totiž, abychom si vyslechli stanovisko nejen moldavské diplomacie, ale abychom si také vyslechli stanoviska podnikatelských subjektů této země. A poslední připomínka z mé strany, ta spočívá v tom, že ne všechny politické skupiny ustavily stínové zpravodaje této monitorovací skupiny, takže bychom měli poprosit politické skupiny, aby tak učinili, aby jmenovali své stínové zpravodaje k práci této monitorovací skupiny. Pane předsedo, to je v tuto chvíli z mé strany vše. Děkuji. Já s vámi souhlasím, že politické skupiny by měly jmenovat své členy, aby se účastnili monitorovací skupiny, aby bylo možné postoupit v programu jednání. K Rusku zpravodaj zde není, ale mohu vám říct, že vzhledem k tomu, že mám k tomu poznámky, proběhla výměna názorů v této věci mezi monitorovací skupinou a DG Trade k aktuálnímu stavu vyjednávání o obchodní kapitole eh, dohody mezi EU a Ruskem. A dovolte mi využít příležitosti a říct se vám v tuto chvíli, že se ke mně dostala zpráva, podle níž několik eh, jednání stále monitorovací skupiny bylo zrušeno krátkém předstihu. Já mám za to, že to je politování hodná skutečnost, že došlo k tomuto zrušení. Stálý zpravodaj monitorovací skupiny má zvláštní odpovědnost zajistit, aby tato setkání skutečně proběhla. Samozřejmě je třeba jednání svolat a zajistit, aby se dostavila dostatečná skupina členů. Není možné si myslet, že se dostaví úplně všichni na každé zasedání. Je třeba, aby jednání proběhlo, i když tam několik členů třeba chybí. A jakmile jsou jednání svolána, tak by měla být opravdu uskutečněna. Ono to nepřidává na naší důvěryhodnosti, pokud zrušíme jednání na poslední chvíli. Já jsem byl jednou já jsem se dozvěděl, že v jednom případě se jenom o zrušení 12 hodin dopředu a byli tam pozváni hosti, hosté zvnější a jednání se nakonec zrušilo. Já bych tady důrazně žádal stále zpravodaje, stále monitorovací skupiny, aby se postarali o to, že se takovéto situace již nebudou opakovat. Děkuji. Bo číslo 6. Předělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie. To je další materiál, který se týká bilaterálních jednání, která probíhají mezi Ruskou federací a Evropskou unii, a to v kontextu přistoupení Ruska k VTO. A jak víme, ve výboru INTA jsme už v květnu hlasovali a Dali jsme doporučení parlamentu, aby odsouhlasil schválení této dohody. Jde tedy spíše o prováděcí záležitost, technickou záležitost v souvislosti s touto dohodou a cílem je dát možnost komise, aby mohla přejmout prováděcí akty týkající se eh, celních kvot na vývoz dřeva. Já jsem byl informován, že kyperské předsednictví rady už prostudovalo tento návrh a nemá za to, že by bylo třeba přijmout pozměňovací návrhy. Já mám tedy za to, že bychom to mohli přijmout v zjednodušeném postupu podle pravidla 6 jednacího řádu, ale vyslechneme si Inese Vajdera za EPP jako zpravodajku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych k tomu pouze v krátkosti řekla, že v doporučení máme několik hlavních bodů. Za prvé máme silný zájem na této dohodě, která nám zajistí výrazné zlepšení, co se týče dovozu dřeva z Ruska. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že bilaterální dohoda je nutná proto, abychom nadefinovali obecná opatření týkající se celních kvót které jsou přidělovány. Za třetí, je zde výhoda ve srovnání s jinými dohodami, které máme s Ruskou federací. Já mám pocit, že postup konzultací v případě sporů, které se e, zde zakotvily, jsou v protokolu, což je velká výhoda. A já bych ráda upozornila na to, že e, rozhodnutí rady má e, velký nedostatek. Jde o to, že zde byla dohodnuta ustanovení, kdy komise by mohla přijímat prováděcí eh, akty, co se týče celních kvót na vývoz dřeva nad ráme článku 218 smlouvy ohledně fungování Evropské unie. A já jsem upozorňovala na to, že pokud rozhodnutí rady obsahuje takovéto ustanovení, které by mělo být potom předmětem eh, aktu ve spolurozhodování, tak parlament potom by byl zbaven svých pravomocí. A proto jsem doporučovala parlamentu, aby na to upozornil komisi s tím, že takováto ustanovení by se neměla už nadále objevovat v návrzích rozhodnutí rady. Naopak by to mělo fungovat tak, že by to měly být akty v režimu spolurozhodování spolu s parlamentem. A já jsem, já mám v tuto chvíli možnost vám sdělit, že Rada a komise přijala naše argumenty a v tuto chvíli se zvažuje návrh v rámci standardního legislativního postupu. A jak říkáte správně, Výbor již dal souhlas ke smlouvě s Ruskem, kde se uznala důležitost to, této dohody a já mám za to, že výbor by měl postupovat v tom zjednodušeném řízení postupu, jak jste navrhoval a s tím souhlasím. Měli bychom pokračovat ve zjednodušeném řízení. Děkuji. Děkuji. Jsou nějaké připomínky z dalších politických skupin? George Kutas, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tam není už co doplnit, jenom bych řekl, že souhlasím s paní zpravodajkou, pokud jde o postup v budoucnu. Ještě bych doplnil jednu věc. Měli bychom říci, že je to poprvé, kdy Evropská komise řeší kvóty s třetími zeměmi. A vzhledem k zájmu Evropské unie na rychlém přijetí tohoto nařízení si myslím, že bychom se měli skutečně přiklonit k zjednodušenému postupu. Pokud ještě k tomu mohu něco doplnit, to už máme v důvodové zprávě uvedeno, to, co jste právě řekl. Děkuji. Vyslechneme si tady stanovisko komise. Margarita Michelangelo, prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, já k tomu nemám co dodat. Paní zpravodajka již vyjádřila vše, její kolega Rovněž my máme za to, že opravdu musíme eh, toto řešit co nejrychleji. Je to klíčový zájem našich odvětví, abychom měli tyto celní kvóty k dispozici co nejdříve. To už nakonec bylo i předmětem eh, našich návrhů v souvislosti s prováděcími akty, ale čím dříve to bude, tím lépe. Jsou k tomu další Připomínky ne, děkuji, vše je jasné. Dobře Tady Děkuji, dohodli jsme se na zjednodušeném postupu. To je dobře. Um, the possible adoption. Možnost přijetí ve výboru INTA tedy bude na zítra, na zítřejší schůzi. A možné přijetí v plénu v listopadu. Nyní bod Sedm. Dohoda mezi EU a Kanadou o celní spolupráci záležitost, tady o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce. Jde o věc eh, předkládanou parlamentu k souhlasu. My jsme příslušný výbor. Naším zpravodajem je pan Petr Šťastný, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to dnes eh, náročný den pro obchodní otázky mezi EU a Kanadou. Zejména pro mne. Využijte opět této příležitosti hovořit eh, o naší spolupráci s Kanadou, tentokrát eh, o spolupráci v celní oblasti. Rád bych vás informovala, že 24. října Rada schválila respektive ano, schválila podepsání této dohody eh, s Kanadou. Čekáme nyní tedy na podpis. Eh, v mezidobí jsme odročili lhutu pro pozměňovací návrhy k této dohodě na začátek listopadu. Poté bychom měli eh, toto obdržet v parlamentu a patrně kolem 26. 27. 20. listopadu budeme hlasovat na schůzi našeho výboru o této dohodě. Dovolte, abych eh, vás o dohodě a jejím cíli informoval. Od roku 1998 celní vztahy mezi EU a Kanadou eh, se opíraly o dohodu o celní spolupráci a vzájemné pomoci eh, v celních záležitostech. V roce 2005 Kanada vyjádřila zájem o užší spolupráci s Evropskou unii pokud je o e, bezpečnost dodavatelského řetězce a e, řízení rizika. Návrh dohody o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce e, byl vyjednán komisí, vyjednáván komisí od května roku 2011 a navazuje, rozšiřuje to dohodu z roku 1998. Cílem aktuální dohody je posílit Celní aspekty při zabezpečování logistického dodavatelského řetězce mezinárodního obchodu, eh, včetně eh, bezpečnosti kontejnerů a zároveň eh, podporu legitimního obchodu. Dohoda zavádí právní základ pro prohloubenou spolupráci v celní oblasti mezi EU a Kanadou v záležitostech, jako jsou standarda, e, e, tedy rizikové standardy, bezpečnostní kontroly, e, minimální normy, řízení rizika těchto technik, dále výměna informací a údajů, strategická partnerství v oblasti kontrol nákladu a také oblast spolupráce na multilaterálních fórech, jako je Světová celní organizace. Stejně tak tato dohoda otevírá prostor pro e, dohody o vzájemném uznávání v oblasti e, celní bezpečnosti, včetně vzájemného uznávání příslušných e, obchodních partnerských programů obsahujících opatření na ustanovení obchodu. To znamená, obchodní subjekt schválený, autorizovaný EU se bude těšit ochraně v Kanadě. Od roku 2008 program AEO představuje základ eh, naší politiky eh, bezpečnosti dodavatelského řetězce, což umožňuje eh, celníkům zaměřit své cené zdroje na vysoce rizikové dodávky. Více jak 10 tisíc evropských podniků již získalo certifikaci jako bezpeční obchodníci. EU již vyjednala a dohodla dohodu o vzájemném uznávání s Japonskem a USA Evropsko-kanadská dohoda o bezpečnosti dodavatelského řetězce umožní vyjednání takovéto dohody také s Kanadou. Dohoda bude zpravována Evropsko-kanadskou s kanadským společným výborem pro celní spolupráci, který může přijímat eh, eh, prováděcí předpisy, včetně oblasti vzájemného uznávání. V roce 1998 respektive ta dohoda z roku 1998 zůstane zastřešující strukturou pro celní spolupráci mezi EU a Kanadou. Nová dohoda naváže také na klíčové prvky eh, z eh, bezpečné sítě standardů Mezinárodní celní organizace při eh, zabezpečování usnažování světového obchodu. Nemá to žádné rozpočtové dopady na dopad Evropské unie, a je zapotřebí souhlas Evropského parlamentu pro uzavření této mezinárodní dohody. Děkuji za pozornost, pane předsedo, tolik ode mne. Děkuji mnohokrát. Chce k tomu říci někdo z dalších politických skupin? Zase, že nikoli, takže si vyslechneme komisi. Pan, pan Michele Casagrande. Tady vás máme. Děkuji, pane předsedo. Nemáme k tomu mnoho co dodat tomu, což zaznělo od zpravodaje. Samozřejmě nás těší pozitivní hodnocení zpravodaje, tak jak se objevuje v návrhu doporučení. Jak již zpravodaj uvedl, Rada 24. září přijala rozhodnutí o autorizace podpisu dohody. Nyní jsou navazovány nebo nyní realizujeme kontakty s cílem podepsat hodu. Chci ještě jednou poděkovat zpravodaji za jeho zprávu a za jeho pozitivní doporučení. Ano, návrh doporučení máte ve svých složkách, stejně tak jako návrh rozhodnutí rady a samozřejmě zpravodaj doporučuje, aby parlament dal souhlas této dohodě. Jak jsme od něj slyšeli, Stále ještě čekáme, až se na nás oficiálně obrátí eh, v této věci. Takže prozatímní časový rámec by vypadal takto. Lhuta pro poznací návrhy 8. listopadu v poledne, hlasování ve výboru na listopadové schůze. Děkuji. Tím se dostáváme k dalšímu bodu. 8. Opět postup souhlasu u mezinárodní obchodní dohody, tentokrát do dohodu mezi EU a Spojenými státy podle dohody GATT o změně koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii. Jak víte, podle GATT, eh, když jakákoliv země vstupuje do celní unie, A pokud tedy proto eh, musí dojít ke zvýšení cel, musí proběhnout kompenzace pro třetí země. V tomto případě jde o USA. Tato dohoda a tato dohoda má řešit eh, tuto situaci, která vznikla přistoupením Bulharska a Rumunska k EU. Rada Eh, odsouhlasila podepsání dohody 24. září. Naše hlasování bude záviset na podpisu eh, a předání dohody parlamentu k souhlasu, což zatím neproběhlo. Proto navrhuji, abychom odložili, respektive prodloužili náš časový rámec u této věci. Nicméně Nemám pochyb o tom, že bych vám měl doporučit odsouhlasení této věci. Můj návrh zprávy máte opět v dokumentaci, stejně tak jako návrh rozhodnutí rady eh, schválit tuto mezinárodní dohodu s USA, která je takto úzce zaměřena. Někdo z politických skupin k tomu chce něco říct? Zase, že nikoli všichni se mnou zřejmě souhlasí, takže nyní si vyslechneme komisi. Pan, pan Christopher Kinner, prosím. Vážený pane e, předsedo, musím omluvit pana Kinnera je na cestě, měl by dorazit cirka za pět minut. Ale já nemohu přerušit schůzi, takže komise patrně bude se mnou souhlasit. Konec konců komise tu dohodu vyjednala a budeme mít ještě jinou příležitost se k tomu vrátit, protože jsme zatím nebyli oficiálně obesláni v této věci. Tady jde pouze o první projednání návrhu doporučení. Takže pojďme dále a příslušný čas, až bude parlament oficiálně obeslán, vám navrhnou časový rámec a bude příležitost vyslechnout si ještě zástupce komise. Nyní pod devět. makrofinanční pomoc Gruzii. O projednání návrhu doporučení pro druhé čtení. Jsem zpravodajem u této věci. Dovolte, abych vám připomenul, oč běží a v čem je nesolé mezi a radou. E, v souhodu s předchozím rozhodnutím e, MFA, zejména pokud je o Ukrajinu a Moldavu, Moldavu a právní argumenty e, parlamentu, navrhuji dva typy doporučení v svém návrhu. Jednak to, co již bylo zapracováno do postoje parlamentu v prvním čtení, ale bylo zamítnuto radou, a dále doporučení, která do toho znovu vnáší znění z původního návrhu komise, co, což tedy, kde došlo ke změnám ze strany rady. Nyní eh, se doporučuje poradní postup při eh, v souvislosti s, memo, s memorandem o porozumění a také znovu zavedení toho znění, toho textu, který jsme měli původně, který však rada se jednostranně rozhodla změnit. Nicméně, vzhledem k tomu, že Rada jednostranně požaduje, aby zde eh, platil postup přeskumu u memoranda a porozumění, tím vlastně Rada pozastavila všechny eh, evropské MFA. Eh, proto, jak jsme o tom již jednali na naší poslední schůzi, jsme připraveni jednat s komisí a radou o případných možnostech pro, pro hledání prozatímního řešení tak abychom mohli no, poskytnout Gruzii a Kyrgyzstánu e, příslušnou pomoc. Ale zatím neproběhl žádný trialog s tím, že trialog je plánován na 16. října. Vzhledem k tomu, že parlament e, jako obvykle má pouze čtyři měsíce na přijetí postoje ve druhém čtení, naše doporučení bude třeba přijmout nejpozději na prosincovém plénu. Takže lhuta pro poznací návrhy bude 15. října v poledne. Dovolte, abych doplnil, že podle mého názoru bychom v této věci měli být velmi rezolutní. Domnívám se, že Rada zneužívá postupu projednávání ve výborech jakožto zástupný mechanismus pro výkon kontroly nad prováděcími prvomocemi komise s tím, že ví, že my nemáme podobnou možnost takovou kontrolu nad eh, komisí vyvíjet, takže eh, tady se vlastně rada snaží se znovu vrátit k pravomocím, o které přišla, když se Ehm, otázky obchodu staly předmětem spolurozhodování. Já si myslím, že v této věci bychom skutečně měli být rezolutní. Nemůžeme umožnit radě, aby takto zneužívala kometologii, aby takto využívala pro své cíle. Kometologie podle smlouvy jednoznačně je učena proto, aby členské státy, eh, které nutně provádějí legislativu Evropské unie, aby tady tam, kde členské státy v této roli eh, nahrazuje komise, aby členské státy měly možnost eh, vyvět nad ní kontrolu, protože tady komise vlastně je prováděcím orgánem legislativy Unie, ale v tomto případě nejde o takovou situaci. Provádění makrofinančních programů může příslušet jedině komisi. Takže představa, že by zde členské státy nějak vyvěly kontrolu nad komisí, nemá žádný racionální základ podle mého názoru. Dále nemůžeme souhlasit s postupem přeskumu, protože tady se to žádá o pravomoc VETA, možnost VETA ze strany Rady vůči komise. To znamená, že by Rada měla nejen možnost vyjet kontrolu nad činností komise, ale zároveň možnost vetovat komisi, takže by vlastně mohla bránit komisi v provádění legislativy Unie. Nemůžeme dovolit takovýto postup. Měli bychom skutečně být v této věci. Proto tedy buď rada přistoupí na prozatímní řešení u této věci, dokud se nedobereme systémové, systemické dohody ohledně rámcového nařízení pro MFA, eh, což se projednává zde ve výboru INTA, s tím, že naším zpravodajem je Metin Kazak. A nebo bychom měli říct se radě, že prostě eh, dohody jinak nedosáhneme. Jsme tedy připraveni eh, zapojit se do jednání a přistoupit eh, na určitou komentologii, ovšem nepůjde-li o postup přeskumu a také pokud se řekne, že to nebude představovat precedens pro budoucí témata. Již jsem vysvětlil stínovým zpravodajům k této věci, kde jsem já tedy sám zpravodajem, již jsem jim vysvětlil své stanovisko. Myslím, že Existuje široká dohoda o takovémto postupu ze strany parlamentu, ale mysl, domníval jsem se, že by bylo vhodné informovat i celý výbor. Nechceme, aby došlo ke zmrazení této věci nebo zastavení, naopak jsme pro vyvážené stanovisko a řešení při zahrnutí kometologie, ovšem za podmínky, že rada bude zároveň dostatečně rozumná a nebude se pokoušet vnucovat vám něco, co by pro nás v budoucnu bylo nepřijatelné. Chce k tomu někdo něco říci? Paul Murphy, prosím. Thanks, President. Uh... Děkuji. Pokud je o tu procesní otázku, souhlasíme s tím, co navrzujete. Tedy zdůraznit eh, poradní postup a také souhlasíme s tvrdou linií vůči radě, ale vlastně neovlivňuje to systém využívání MFA, vázání MFA na memoranda a souhlasíme tedy s tím poradním postupem. Děkuji. Myslím, že obsahově není rozdílu a cílem je poskytnout makrofinanční pomoc Gruzii. Ještě jsem vám neřekl, Takže teď vyslechneme komisi. Paní Chiara Capello. Eh, kolegyně je na cestě, pane předsedo, zatím tu není, ale Blíží se. To je mi velmi líto. Takže postoupíme dále. Já jsem vám ještě neřekl, že bod 8, dohoda EU Spojené státy o listinách Bulharska a Rumunska, tedy je tu revidovaný termín pro pozměnce návrhy, je to 8. listopadu v pravé poledne. tedy k Gruzi bod 9. Termín pro pozměnce návrhy je 15.10. do 12 hodin. Takže jsme dospěli k závěru první části našeho jednání. Druhá část bude tedy jednání koordinátorů. Přerušuji naše jednání. Mohou to být koordinátoři v eh, půl páté? Můžu asistenty a poradce požádat? A potřebuji souhlas eh, dalších koordinátorů, aby se dostavili dříve. Takže pokud to bude možné, budeme pokračovat v jednání, jakožto jednání koordinátorů, ve 16.30. A jak víte, jednání koordinátorů je přístupné pouze právní službě sekretariátu, úředníkům politických skupin, asistentům, koordinátorům. Toť vše. Děkuji.